Dalším bodem na našem pořadu jednání je otázka k ústnímu eh, zodpovězení. povinné uvádění země původu nebo místa provenience určitých potravin. Já se omlouvám, říká předseda. Máme tady zástupce komise, pana komisaře Andrukaitise. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, já bych vám chtěl poděkovat za to, že umožňujete komisi aby si s vámi vyměnila názory o tak důležitém tématu, jako jsou hydroelektrárny v Evropě. 30 všech obnovitelných zdrojů energie jsou z vodní energie. Je to podstatný podíl obnovitelných zdrojů v Evropě a hraje také klíčovou roli v Evropské energetické unii a i nadále bude přispívat k splnění tří hlavních cílů udržitelnosti, Eh, efektivity a konkurenceschopnosti. Přejeme si, aby všichni spotřebitelé měli rovný přístup také k hydroelektronice eh, hydroenergii. To si představuje investice, spolupracovat s místními eh, zastupitelstvími, řešit otázky koncesí, Eh, řešit eh, hydroelektrický trh a zapojit do toho i spotřebitele. Komise si uvědomuje ekonomické, právní, sociální, environmentální aspekty eh, hydroelektrické energie. Členské státy mají možnost si sami navrhnout modely pro využívání hydroelektráren. My nespochybňujeme pravomoci členských států, abychom jim nutili nějaké povinnosti pro provozovatele hydroelektráren či pro udělování koncesí. A proto členské státy mohou nastolit rovnováhu mezi oblastí konkurenceschopnosti a mezi obhajováním vlastních zájmů. Nicméně musí respektovat evropskou legislativu. Příklad, když členský stát rozhodne využívat tyto elektrárny prostřednictvím koncese, tak pravidla pro um, veřejné zakázky musí být respektována. To uh, je důležité pro zajištění dostatečné konkurenční úrovně, ale také vysoké míry transparentnosti mezi jednotlivými operátory. Máme tu pravidla, uh, která by neměla být porušována. Otázky trvání koncesí bývají prodlužována ve prospěch držitele koncesí, e, v případě e, pouze pokud to e, je dostatečně odůvodněno. Ten přístup si členské státy mohou volit a to nijak nevylučuje právě využívání hydroelektráren také z rozsahu evropské legislativy koncese u hydroelektráren musí odpovídat pravidlům evropské legislativy, jako je třeba směrnice o elektrické energii koncese a řádné zacházení s ekonomickými subjekty jsou důležité pro kvalitně fungující energetický trh. Udělování koncesí hydroelektrárnám může být podrobeno také pravidly pro konkurenceschopnost, jako jsou antitrustové postupy a státní podpory. Členské státy může udělit koncesy pokud udělí koncesi eh, velkému podniku, může tímto porušit právě takováto pravidla a porušit eh, nebo eh, navodit eh, neférovou situaci, kdy bude dominantní jeden podnik v příslušném energetickém trhu. Udělování koncesí může být označeno jako státní podpora, pokud jsou do toho zapojeny státní prostředky. Selektivní výhody byly uděleny některým podnikům v rámci energetického trhu a je to. Eh, v takovém případě to může být označeno jako narušování konkurenceschopnosti, hospodářské soutěže. Ehm, máme tu určitá pravidla. Pokud jsou státní zdroje zapojeny jako určitý zdroj státních příjmů či poplatků, za druhé, selektivní výhody by měly být uděleny určitým podnikům, na příslušném energetickém trhu a za třetí eh, měly by tu být pravidla proti porušování hospodářské soutěže v případě, že je energie mm, prodávána i přeshraničně na daném trhu. Děkuji vám. Já děkuji vám, pane komisaři. My tu samozřejmě hovoříme o odvětví hydroelektráren v Evropě a nyní za jednotlivé politické skupiny v první řadě pan Tajany za EPP na minutu a půl. Eh, Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Pane komisaři, Eh, tento sektor je zásadní pro to, abychom splnili cíle eh, <clears throat> snižování emisí uhlíku eh, na jednotném energetickém trhu. Bohužel koncese se neudílejí stejně. Máme země, kde nejsou žádné termíny, jiné země to umožňují obnovovat a jiné liberalizují trh zcela. To je realita, ta brání a operátorům mm, konkurovat a je tedy zřejmé, že je třeba přijmout normu, která bude jednotná, pokud skutečně chceme vytvořit rovné podmínky přístupu na trh na základě otevřené hospodářské soutěže. A mm, interpelace je důvodem eh, této rozpravy a my tedy se ptáme, jak komise hodlá propagovat větší konvergenci v hydroelektrickém sektoru s ohledem na rozdíly, které se týkají režimu a eh, udělování koncesí. Tudíž chceme abyste byli aktivnější ve své roli v, tém, v tomto sektoru, nejenom abyste se zabývali dodržováním pravidel hospodářské soutěže, protože zde existují příliš velké odlišnosti v udělování koncesí, což je eh, v podstatě potom problém. Eh, a tato eh, pravidla hospodářské soutěže často slouží pouze podnikům, ale ne těm malým středním a, eh, tu, a navíc ještě jsou s tím spojeny různé byrokratické procesy, které brání růstu v Evropě. Náš eh, výrobní systém není konkurenceschopný, takže já vím, že vy nejste odpovědný za e, tento sektor. Často tady máme komisaře, kteří nezodpovídají za danou agendu, to je běžné, ale já chci, aby komise byla aktivnější, silnější, protože zde e, pouze kontrolovat dodržování pravidel, to nestačí, pokud skutečně chceme vodní elektrárny podporovat. Děkuji a za SAD paní Patricia. To je minuta 30. Já nebudu hovořit, jak důležitý je tento sektor ekonomicky. To je, je, je, rovná se to HDP Slovinska. Ale já chci říci zcela upřímně, že věci, které byste řekl, to jsou e, vůbec něco, co je mimo realitu v tomto sektoru. Nereaguje to na požadavky a problémy. Jak bylo řečeno, zde existují velké překážky za prvé roz, eh, rozdíly těch režimů udělování koncesí a celá ta procedura, celé to řízení, eh, to, to má velký dopad na hospodářskou soutěž a znamená to velkou nerovnováhu, na, eh, pokud je o jistotu investic v sektoru. A za druhé, druhá překážka. Komise má různé přístupy mm, mm, různé, ať je, jednak je zde životní prostředí, potom hospodářská soutěž a podle jednotlivých tedy eh, portfolií jsou různé a nahodilé přístupy. A kromě toho, pokud byste se chovali ko- koordinovaně, tak by nedocházelo k paradoxům, jako třeba moje země je penalizována právě proto, že nedostatečně rychle liberalizuje. A jiné země, které mají eh, režimy bez nějakých časových limitů, bez eh, eh, udělování koncesí podle hospodářské soutěže, tak ty nejsou penalizovány. Já se tedy ptám, abyste intervenovali konkrétněji mm, v kolegiu a abychom měli normativní rámec, který bude homogenní. Bez toho skutečně nebudeme mít skutečný trh a také jak jste říkal. A je třeba, abychom i přistupovali jinak k tomu řízení pro porušování pravidel, protože my jako Evropa potom vypadáme velice špatně, eh, když se chováme různým způsobem k různým eh, sektorům. Děkuji. Děkuji. Za skupinu Alfe pan Jasenko Selimovič. Děkuji. Vzhledem k tomu, že evropská delegace přišla ze strategií pro energetickou unii v roce 2015, eh, spočívalo to v myšlence, že každý by měl být přístup konkurenceschopné, bezpečné a udržitelné energii. Je důležité, aby v této kombinaci byla i elektřina z vodních elektráren, protože 60 vlastně eh, máme už eh, z hydroelektráren. Eh, v roce 2006 to bylo mnohem méně. Nebyli bychom schopni splnit požadavky na energii, kdybychom lépe neřídili zdroje. Zamysleme se také nad tím, jak lépe využívat elektřinu z vodních elektráren, která se ještě dostatečně nevyužívá i přes jejich obrovský eh, potenciál, ku příkladu v Bulharsku, Bosně a tak dále. Stále ještě se nevyužívají plně pouze do 35% v Albánii a 30% v Bosně. Takže nejde jen o lepší legislativu a propojení stávajících zdrojů. Podívejme se také do sousedství, abychom dosáhli cíle energetické unie. Měli bychom dodržovat pravidla, o nichž je řeč a jednota nás posílí a tak to je také e, s dodávkami e, elektřiny i z hydroelektráren. Děkuji a nyní za GUE NGL paní poslankyně Paloma López Bermejo, 1,5 minuty. Eh, Děkuji, pane předsedo. Těší mě, že máme tuto příležitosti k rozpravě, protože u těch dvou příležitostí, kdy jsem se písemně dotazovala na koncese u španělských elektráren, komise oznámila nedostatečné informace ve své odpovědi. Znepokojí mě otázky týkající se hospodářské soutěže. Regulované ceny hydroelektrickým elektrárnám hodně překročily náklady investic a jsou zaznamenány příklady zneužívání jako spožďování e, připouštění rezerv, anebo také návrat do, soukromé, do veřejného sektoru. Chtěla bych znát konkrétní odpověď na tuto situaci, protože mne překvapuje, že komise, která je tak aktivní, aktivní v jiných oblastech, jak si ignoruje tu škodu, kterou to má na spotřebitele ze strany těch aktivních společností v sektoru a nejen koncese nebo regulované náklady. Také pokuty, mm, ke kterým došlo ve Španělsku na základě taktického využívání hydroelektráren, aby se regulovala marginální eh, cena, určitě vede k tomu, že situace z regulací tady ve Španělsku zvýhodňuje velké podniky a na to my poukazujeme. Takže já jsem přesvědčena a tady se tážu, že hydroelektrárny hrají významnou roli v tranzici eh, v energetice. Je třeba usměrnit tedy produkci Eh, vůči jiným obnovitelným zdrojům. Proto musí být ale dobře regulován a odpovídat obecnému zájmu a proto by se měl zvážit také její environmentální a krajinný dopad a brát eh, v potaz slučitelnost eh, s krajinářským odvětvím a se zemědělstvím. Myslím si, že v tomto případě by lepší koordinace mezi různými agenturami a zodpovědnými ředitelstvími stála za to. Chtěla bych tedy vědět, co komise tady této věci chce učinit. Děkuji. Děkuji a za zelené paní Michelle Rivasi. Minutu. Pane předsedo, eh, přehrady a turbíny, to je skutečně dědictví každé země. Umožňuje to vyrábět elektřinu, ale nejenom, tak vlastně utvářejí krajinu, údolí a takže tady nejde pouze o energetiku, ale je to strategické, je to i eh, mm, otázka eh, bezpečnosti pro občany, zadržují vodu, řek a takže Otázka nezní, zdali ten provozovatel by měl být veřejný nebo soukromý. Ne, otázka je, jakou přidanou hodnotu bude mít ten nový koncesionář a především, jak ti koncesionáři budou spolupracovat, aby společně hospodařili s těmi společnými údolími, přehradami. A teď jde o obnovování koncesí a roztříštěnost koncesí. Nedostatečný globální přístup, to může ohrozit hospodaření s tímto životně důležitým i nebezpečným živlem problém a ty havárie jsou vzácné, ale je třeba, aby se koordinoval stav přehrad tedy po celém toku, aby to bylo pokryto stejnou koncesí. Moje otázka je jasná. Komise bude pro eh, eh, koncese na přehradu, na jednotlivé přehrady, a nebo si myslíte, že bylo potřeba je se skupit podle povodí nebo podle těch údolí? Děkuji, paní poslankyně. Eh, a nyní za EFDD Roger Helmer. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem často v tomto parlamentu eh, se vyslovoval proti větrné a solární energii, takže je osvěžující eh, najít mm, obnovitelnou energii, kterou mohu eh, podpořit. Vodní elektřina je spolehlivá, dostupná, a nevyžaduje mnoho e, úpravy a funguje bez dotací. Z každého ohledu je to e, naprostý e, protiklad solární a větrné energie, na kterou jsme vyplýtvali mnoho zdrojů, což vedlo k vyšším cenám energie a energeticky náročné podniky musely odejít z Evropské unie. Problém spočívá v tom, že dostupnost hydroenergie je omezena příslušnou topografii. Nyní eh, hovoříme o eh, harmonizaci pravidel pro udělování licencí. Já a moje strana se, po, se postavíme proti jakýmkoliv takovýmto pokusům. Eh, vodní energie ve Spojeném království je národním majetkem a rozhodně si je nenecháme Bruselem vzít. Děkuji. Pane Helmre, a Nyní Kristian eh, Skarin z 1,5 minuty. Zkusme si představit, že zazvoní gong a dva boxeři vstoupí do ringu. Jeden eh, má obě dvě ruce Eh, zdvižené a ten druhý eh, má zvednutou jednu ruku a druhá ruka, eh, druhou ruku má svázanou za zády. Když se na to podíváme, tak řekneme, že to nebude spravedlivý zápas. Ale vážení přátelé, co tedy vidíme dnes na trhu s energií, zvláště s vodní energií? Vidíme rozdílná pravidla v různých zemích, co se týče tedy fondu výroby elekt- energie. Eh, problém spočívá v tom, že proud eh, přechází hranice států zcela volně, ale přitom eh, obchod s elektřinou je bržděn. V různých členských státech se obchoduje za různých podmínek a také za různých podmínek se obchoduje s vodní elektřinou. To všechno se liší eh, členský stát od členského státu, ale elektřina vlastně eh, ze zemí odplývá pryč. To je jako kdyby boxer eh, měl bojovat proti soupeři jenom jednou pěstí, když ten druhý má k dispozici obě dvě pěsti. Chceme-li mít jednotný energetický trh v Evropě, pak musíme zajistit rovné podmínky pro všechny. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní pan Žál, pan Danano, minutu a půl. Ano, pane předsedo, prostřednictvím této interpelace, tak já bych chtěl upozornit komisi na velice významnou roli vodních elektráren, poněvadž eh, je to obnovitelný zdroj, který lze ukládat eh, a přispívá to k snižování uhlíku, k zabezpečení našich systémek, systémů dodávek, je to, eh, posiluje to autonomii, nezávislost a dále tento eh, eh, sektor vodních elektráren a přehrady, to i je důležité pro zaměstnanost, lokální zaměstnanost i eh, pro stav krajiny a zatím na to je napojena celá řada sektorů jako cestovní ruch, lodní doprava, hospodaření s vodou, respektive zvládání povodní a zemědělský sektor. Já bych chtěl upozornit komisi na to, že je třeba situaci mm, eh, hydroelektráren vyjasnit v Evropě a vzít do úvahy i eh, mm, to, že v různých členských státech vzhledem k, k tradici, jak ukazuje i nám studie, eh, mm, existují tedy různé režimy udělování koncesí, v některých zemích již existuje volná konkurence, ale v jiných ne. Takže tady mm, pozor na to, abychom nedestabilizovali celý systém. Proto apeluji na komisi, aby rychle se začala zamýšlet a, a te i upozorňuji na to, abychom neotevřeli zadní vrátka nějaké politice, která by byla škodlivá pro energetiku v Evropě. Děkuji. Děkuji, a, pane poslanče. A nyní paní poslankyně Izaskun Bilbao Barandika. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Evropa je jednou ze světových regionů, která nejvíce využívá hydroenergii, i když velká část elektráren díky svému věku um, by si zasloužila technologické zlepšení ale i tak jsou již příležitosti. Tento druh obnovitelné energie je zejména užitečný, protože může skladovat energii, což je důležité pro trh ve chvíli, kdy jiné zdroje nejsou aktivní. Proto vsadit na hydroelektrárny by mělo být prioritním cílem Evropské unie a toto úsilí ale vázne v různorodosti legislativy uvnitř unie a to postihuje postupy k přístupu koncesí a obnovení pro užívání vody za účelem hydroenergie. A proto potřebujeme vytvořit právní administrativní podmínky, které zajistí konvergenci a právní jistotu a také finanční jistotu investic. V některých zemích, jako ve Španělsku, podnikatelé jsou bržděni postupy týkající se režimu podpor pro obnovitelné zdroje energie, což je příklad těch dopadů, které mají nedostatečná strategie na úrovni Evropy když má tedy nabízet elektrickou energii. Proto bych chtěla vědět, v jaké lhůtě se mu mohou všechny tyto obavy a nejistoty rozptýlit, abychom měli opravdové evropské normy pro celé toto odvětví. Děkuji. Gracias. Děkuji paní poslankyně Françoise Grostet. Minuta 30. Děkuji, pane předsedo. 16 eh, výroby na světě je vodní zdroj, což je třetí zdroj výroby na světě. A to, to je obzvláště významné, poněvadž to je životně důležitá energie pro naše území. Znamená to tisíce eh, pracovních míst, které nelze delokalizovat, je to zcela, zapadá to do prostředí eh, horského, městského, eh, zemědělského a i Eh, přehrady i umožňují ochránit eh, i eh, určitou architekturu a to je další vlastně zdroj navíc. A navíc snižování emisí CO2, to je zcela v souladu s našimi ekologickými cíly, ale vodní elektrárny to není pouze obnovitelný zdroj, ale je to jeden ze mála sektorů, které umožňují skladovat energii. Liberalizace koncesí, a mm, na evropské úrovni to nemůže ale být provedeno brutálně, urychleně. Řada zemí, včetně Francie, ty již přijali velké úsilí v této oblasti. Bohužel se to nebere do úvahy. Musíme se vyhnout za každou cenu tomu, že bychom bránili investicím v tomto sektoru. Signál, který dnes se vysílá, vysílá Evropská komise investorům, tak zatím ten signál nebyl příliš pozitivní. A když eh, hospodářská soutěž konkurence je téměř nemožná v některých státech, eh, ty, které třeba eh, ale vyvinuli určité úsilí, tak často na ně se poukazovalo zcela neprávem a byly penalizováni. Jak tedy komise hodlá pomáhat tomuto sektoru, který je skutečně velice zvláštní? Já musím říci, že zde, zde existují velké obavy třeba v horách, v horských oblastech. Děkuji, paní poslankyně. Kelly, Já jsem velice rád, že vedeme tuto debatu, i když je to v noci, protože jde o opravdu eh, důležitou součást obnovitelných zdrojů. Eh, v hydroenergii máme už stoleté zkušenosti a znalosti eh, a máme vyspělé technologie, které mohou přispět z 85 až 90 Mohly by nám také pomoci splnit naše cíle. Eh, v Evropské unii máme obrovské množství teravatů instalované výroby hydroenergie a to vlastně představuje 24 miliard euro za rok, které uspoříme za eh, dovozy. Evropská unie se chce přiklonit k více obnovitelným zdrojům, nejenom v reakci na změnu klimatu, ale také, abychom ušetřili za dovozy fosilních paliv. Elektřina eh, závisí na eh, dostupnosti obnovitelných zdrojů eh, a vzhledem k tomu, že nemůžeme vždy spoléhat na to, že bude svítit slunce nebo vát vítr, potřebujeme i jiné zdroje. Proto bude také důležité vyvinout eh, vyvinout možnost skladování energie a hydroenergie je jedinou energií, kterou je možné skladovat. Představuje obrovskou možnost flexibility eh, a umožňuje skladování. Všechno závisí na cenách a my musíme využít nového nastavení cenu eh, trhu s elektřinou a jeho cen, abychom poskytli větší flexibilitu, kterou nám hydroenergie poskytuje. Děkuji. A nyní pan Salíny. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dvě konkrétní úvahy, eh, protože nemám čas, takže velice jednoduše. V Evropě komise by to věděla určitě, tak zde existují různé způsoby udělování koncesí, některé bez výběrového řízení, jak řekli kolegové, některé dělají výběrová řízení, ale potom v důsledku toho ta koncese se prodlužuje bez nějakých termínů, tedy bez toho, aniž by se nahradila jiným výběrovým řízením. A potom máte země, kde se to dělá pravidelně, tak to výběrová řízení, ty aukce vlastně, to znamená na konci koncese se vyhlásí další soutěž. V některých zemích jsou to právní ekonomické problémy a hm, komise to zvážila adekvátně, protože vlastně amortizace investic, to je delší než délka koncese. To je tedy normální, že nakonec, když vyprší koncese, tak e, je třeba, aby tam existovala reziduální amortizace. Takže ten, kdo vyhraje v té soutěži, tak musí hm, v podstatě potom vlastně zaplatit e, tu amortizaci, která zbyde tomu předchozímu koncesionáři. To je jednoduché a to komise nepochopila. Tudíž Mm, komise vlastně takto trestá ty země, které aplikují toto pravidlo, což je pravidlo transparentní, zcela souladu s hospodářskou soutěží. Podle mě je spravedlivé tedy eh, podporovat ty, kteří investují, ale spravedlivé i podporovat ty, kteří prostřednictvím volné soutěže se rozhodnou, že budou garantovat investorům normální tržní pravidla. A komise zatím nějak si toho nevšimla. Děkuji, pane Salíny. A nyní má slovo Giovanni Lavia. Prosím. Pane komisaři, dnes diskutujeme o tématu, které je strašně důležité. My v Paříž jsme se dohodli na e, globální úrovni, e, že snížíme e, oteplování planety a proto potřebujeme mít nové alternativní zdroje energie s nízkými emisemi CO2. A takže zásadní věc je i flexibilita ve výrobě. To je také důležité. Podní elektrárny eh, ale jsou znevýhodňovány, protože zde jsme slyšeli, že neexist, nejsou nové investice a protože neexistuje homogenní právní rámec. Jeden kolega zde hovořil o nerovných podmínkách hospodářské soutěže. Ano, je to ještě horší problém ve skutečnosti, protože není možné, aby stejný trh, tedy jednotný trh e, s energií, který si přejeme, aby tam byl někdo, kdo bude mít nějaké výsady, kdo bude mít eh, eh, kdo bude eh, mít možnost tedy působit na národním trhu i na dalších trzích a v jiných zemích, když ten trh je otevřený, tak tam ti provozovatele nebudou moci jít za hranice, tam podnikat, takže potřebujeme homogenní pravidla, tak aby všichni měli stejné podmínky a což bude ku prospěchu hospodářské soutěži, ale i investic. Děkuji. La via Uh, Děkuji vám. A nyní máme prostor pro postup k HDI. Prvním řečníkem Michel Dantin. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, přehrada, tam se vyrábí elektřina, ale přehrada to je také i způsob územního plánování, krajinářství, je to atraktivní a tudíž je to téma, které se týká široce místní populace rozdíly, které dnes existují mezi různými ředitelstvími, generálními ředitelstvími v komisi, to přece nemůže takto pokračovat. My potřebujeme mluvit jednotně, potřebujeme mluvit systematicky, koherentně o politice energetické na straně jedné a politice hospodářské soutěže na straně druhé. To znamená, zde existují různé přístupy k vodním elektrárnám, proto potřebujeme novou normu, která bude jasná, aplikovatelná všemi a která přispěje k tomu, že v, v této oblasti budeme mít také Evropu, jednotnou Evropu energii, energií. Děkuji, pane poslanče. Notis Marias. Děkuji. Hydroenergie představuje 15 až 20 výroby elektřiny. V Řecku a 80 tisíc lidí nebo 18 tisíc lidí v tomto odvětví pracuje. Eh, u nás patří k nejdůležitějším eh, obnovitelným zdrojům a je pro nás důležitý k dosažení cílu horizontu 2020. Takže není náhodou, že eh, při prodeji veřejné Eh, veřejné elektrárenské sítě eh, v Řecku jsou hydroelektrárenské eh, přehrady hlavním cílem investorů. Znamená to ale, že investor musí mít finance, aby mohl v budoucnu také efektivně elektrárny provozovat. Tak, aby bylo možné tyto, pře- tyto přehrady opravit. A to soukromí investoři nikdy nedokáží. Znamená to, že eh, řecké hydroelektrárenské přehrady eh, ve veřejných rukou. Děkuji. A nyní za Evropskou komisi pan komisař Andrukaitis. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Samozřejmě, že vám děkuji za tuto velice užitečnou rozpravu. Hydroenergie je klíčovým zdrojem obnovitelné energie a toto odvětví je důležitou oblastí v rámci Evropské unie. Nicméně různorodost národních regulačních režimů v této oblasti, to je fakt, který je třeba uznat. Je důležité zdůraznit, že národní režimy pro hydrokoncese naprosto respektují evropskou legislativu. Komise i nadále bude dohlížet na to, že evropská pravidla jsou plně na to je v souladu se záměrem energetické unie, tedy zajistit integrovaný energetický trh, kde energetická bezpečnost je zarušena. Komise se nyní zaměřuje na hydroelektrická povolení a koncese v eh, různých členských státech. Už zavedla i postupy proti porušování a zavede další, pokud se zjistí, že došlo k porušení evropské legislativy, včetně směrnice o koncesích, směrnice o službách a o, hospodářské eh, soutěži. Jak Někteří z vás zmínili, že ze strany komise je tu nedostatečná spolupráce, ne eh, na úrovni různých generálních ředitelství jako DG Grow, Energy, DG Competition, kvalitně spolupracují, není tu nějaké nerovnoměrné vynakládání s jednotlivými státy. Uh, Nyní se zaměřujeme na některé národní regulační e, režimy a budeme postupovat v případě, že bude zapotřebí zajistit soulad s evropskými pravidly. Děkuji. Já vám děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci.